parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, usnesení přijata na dnešním denním zasedání budou ihned předána příjemcům a orgánům, které jsou v nich jmenovány. Zasedání Evropského parlamentu je přerušeno, denní zasedání skončilo.